Já bych teď chtěl po, eh, se hm, požádat pana Jean Orekara, který nás hm, informuje o situaci v Iránu a v Iráku. Děkuji, pane předsedo. Já se rovněž pokusím pohovořit stručně. <clears throat> dálosti z posledních 48 hodin jsou skutečně dramatické. Více než 100 tisíc kurdských eh, uprchlíků, které se dostávají na turecké hranice Hmm, také začínají útoky USA na Syrii, ale myslím si, že protože nemáme dost času, tak se omezím zaprvé na to, že musím říct, že se musíme připravit na dlouhou eh, snahu bojovat s eh, islámským státem. Myslím si, že to bude opravdu dlouhodobá bitva a myslím si, že bychom se tedy měli soustředit na to, jak má vypadat ta dlouhodobá reakce EU na tuto krizi v Sýrii a v Iráku. Za prvé, je e, poměrně jasné, že ty krize v Sýrii a v Iráku mají společné rysy. Princip jedna, to je tedy ten samotný islámský stát, ale pak tam jsou také výrazné rozdíly a to musíme mít na paměti, když budeme připravovat naše reakce, naše. Myslím si, že bychom mohli eh, tuto reakci rozdělit do pěti kroků. Za prvé je zapotřebí izolovat ISIL, zablokovat jeho přístup k financování, ke zbraním. Je zapotřebí, aby byli odstřihnuti od možnosti eh, toho, aby se k ním vlastně přidávali další eh, bojovníci, džihadisté, Eh, aby, aby vlastně další bojovníci mohli přecházet na ta území, která kontroluje Čehát. Pak eh, ještě k tomu mám komentáře. Za prvé, hranice v této části světa jsou velice takové průchodné, porozní. Dochází tam k pašování ropy, což je také jedním z hlavních prvků příjmů financování pro ISIL, takže to pašování ropy to už probíhá, k tomu dochází po dlouhou dobu. Eh, není to nějaký jejich eh, výmysl, jejich vynález, oni vlastně spíše to, jak si přejali. Je to dost obtížná věc, pokud to chceme řešit, protože naše sankce nejsou eh, namířeny, nebo by neměly být namířeny na ty drobné provozovatele kteří možná převáží tu ropu eh, z eh, těch polí v Syrii přes mezinárodní hranice do jiných částí světa. Musíme, eh, pokud by tam měl být ustanovený nějaký tedy ten humanitární kordon, je zde pak také ještě vojenská reakce, která již byla zahájena v Iráku. Je to tedy reakce, která má mezinárodní podporu. Začalo to v Iráku a teď také tyto eh, akce se přesouvají i do Sýrie. A v posledních dnech se ukazuje, že je těžké bojovat s ISIL pouze na jedné frontě. Oni byli zatlačeni, Eh, v té, situa- v té oblasti severozápadního Iráku, ale pak došlo k velikému přílivu uprchlíků, zejména ze Sýrie, a ukazuje se, že ISIL má schopnost vlastně stáhnout se z určitých míst, kde je na ně zatlačeno, ale oni se dokážou velice rychle přesunout na jiná místa. pak eh, co ta, co ta vojenská reakce? Ta má také své slabiny. V Iráku je vláda, která je partnerem. Eh, ta vláda sama požádala o mezinárodní pomoc, o mm, vojenskou pomoc. V Syrii to tak není a eh, Bashar Assad rozhodně není partnerem pro Evropskou unii v této věci. Hmm nevyvíjí takové snahy. Pak tam jsou ještě další e, problémy. Pokud bychom e, komukoli mm, poskytovali zbraně, tak je to e, hrozbou. USA třeba, pod, mm, třeba dávají zbraně Kurdům do Kurdistánu, ale my si musíme uvědomit je to, jaké to bude mít následky to rovněž v dlouhodobém horizontu může mít své dopady. Hovořil jsem tedy o nutnosti izolovat eh, ISIL, o nutnosti vojenského zásahu, pak je zde také důležitá politická reakce. Ta krize nespadla jen tak eh, z nebe. Jde o to, že tam bylo hluboké, hluboká nespokojenost, eh, marginalizace, rozpory mezi sunity a šíty a sunité, zejména v Iráku tedy, a ta nová vláda, která byla vytvořena, si je velice dobře vědoma toho, že musí začlenit um, obě tyto skupiny do života a musí se stát vlastně i, i tato skupina, která je velice důležitou eh, částí populace, se také musí zapojit. Teď také byl jmenován ministr pro vnitřní záležitosti, ministr vnitra. Mm, také ministr obrany. Stále se to ještě dokončuje, tento proces jmenování. E, samozřejmě, že všichni Iráčané s velkým očekáváním e, čekají tato jména a také to, co to ponese pro budoucnost. Co se týče politické reakce, myslím si, že musíme být znepokojeni a musíme také mít stále na paměti, že e, sunečtí e, kmenoví vůdci se vlastně také spojili s, e, s příslušníky ISIL v, během těchto povstání a takže pokud se to vlastně jakoby, eh, je to vlastně teď eh, rizikem, protože vlastně eh, pokud mají být sunité také více zapojeni do politiky, takže má to i svá politická rizika. A nakonec si musíme mít ještě na paměti význam spolupráce s regionálními partnery. Nesmíme to opomenout. také musíme zabránit tomu, aby ta reakce byla chápána jako určitá reakce západu proti lidem Sýrie a Iráku. E, místní, e, ten, ten, ten region má své, své vlastní e, problémy, své vlastní věci, které chtějí řešit. Také tam jsou eh, třeba problémové vztahy mezi Iránem a Saudskou Arábií, eh, napětí mezi Saudskou Arábií a Tureckem, to je další věc. Toto všechno musíme mít na paměti a musíme spolupracovat s partnery, abychom tato, ehm, tyto napětí eh, překonali a abychom se dokázali spojit k tomu společnému boji. Mm, to je z mé strany vše a samozřejmě rád odpovím vaše případné dotazy. Děkuji. Děkuji. Velmi stručně chtějí hovořit čtyři lidé. Myslím si, že ve tři hodiny odpoledne, až budeme hovořit o Gaze, můžeme v této diskuzi eh, pokračovat. Eh, nemůžeme hovořit dlouho, protože za deset, deset minut musíme být v jiném výboru. Nejprve má slovo pan Danjean. Eh, Pane předsedo, budu velice stručný. Hovoříme o izolaci této teroristické organizace ISISu. Islámského státu momentálně proti ním zasahuje koalice, vojenská koalice, v zásadě proti tomu nic nenámítám, ale jak to vypadá s dalšími skupinami? Momentálně zjišťujeme to, že zbývající teroristická uskupení zesilují svou aktivitu, ale Nusra Front ta eh, v Libanonu zde nenávnem došlo k tomu, že byli uneseni libanončtí souda, vojáci a usmrceni, což vyvolalo velký ohlas v médiích a Pozornost médií se věnuje islámskému státu, ale nesmíme zapomínat, že v tomto regionu, zejména v Sýrii, e, jsou činné i další skupiny. Například Al-Nusra má mnohem silnější internacionální islamistickou tendenci silnější než islámský stát. Vy jste hovořil o zemích v regionu, jistě to je velmi důležité. A já mám tady několik závažných otázek, které se týkají Turecka. Turecko je kandidátská země. A tato vyjednávání s ní jsou více než obtížná, ale veškeré státy se musí nějakým způsobem přibližovat eh, v rámci své zahraniční politiky, eh, přibližovat EU veškeré kandidátské země, ale takovýto trend, takovýto vývoj u našich tureckých přátel nepozorujeme. Jak to tedy vidíte momentálně? Eh, nejenom z hlediska jednotlivých členských států, ale jaká je celková pozice EU. A další věc, na kterou bych se rád zeptal, jak to vypadá s konzultacemi a neexistující legislativou v oblasti terorismu. Francie právě přepracovává své právní předpisy pro tuto oblast tak, aby mohla zahájit kroky proto, aby mohla jaksi již e, zasáhnout proti možným kandidátům pro džihad. Což má smysl pouze v případě, že evropské státy budou mít sladěné zákonodárství v této oblasti a snaděnou judikaturu. Je, jsou tady nějaké koordinační snahy pro to, aby se provedla skutečná harmonizace v této oblasti? Děkuji, pane předsedo. Nyní na adresu Libie, což je v podstatě eh, neúspěšný stát, i volby to dokazují. Islamistické skupiny tady postupují velmi tvrdě, což ukazují i popravy minulý týden, eh, eh, poprava 19-letého blogera, což je velmi znepokojivé, pokud se podíváme na úspěch ISIS, IS v Iráku. Vypadá to, že tady čelíme hrozbě k státu, Eh, kontrolovaného islamisty v našem jižním sousedství. Já bych se rád zeptal eh, na roli Sudánu a Kataru, především Kataru, protože Katar je velký investor v mnoha našich členských státech. Eh, tento Katar takřka nepochybně ozbrojuje tyto islamisty, proto se na to ptám. Já vím, že země zálivu se snaží plnit podmínky dané EU. Pokud jde o situaci v Iráku a v Sýrii vzhledem k riziku, které tu působí IS, eh, islamský stát a vzhledem eh, k situaci kurdského obyvatelstva, je tu šance na změnu statutu PKK eh, vzhledem k těm bojům, tak abychom se vyhli tomu, že IS bude expandovat. A kromě toho, pokud jde o roli Turecka po propuštění 89 devíti eh, zajatých, se ptám, jestli Erdogan eh, se bude snažit bojovat proti IS. Eh, turecké tajné služby totiž údajně před několika lety IS podporovali, nezatýkali bojovníky IS, kteří zůstávali v pohraničí tureckém. Děkuji. Gracias, señor presidente. Quiero referirme... Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl konkrétně zmínit o Líbii. Syrie a Irák zde v podstatě souhlasím s tím, co bylo řešeno, takže já se soustředím na Líbii. S velkou solidaritou mohu říci, že jsem dosud ještě nikdy nezažil takto rétorické prohlášení s ohledem na e, současné události v Líbii. Toto je taková litánie dobrých cílů, ale vůbec to nemá nic společného se situací na místě. Je to taková mantra, která se tady neustále opakuje, mantra toho, jaká je důležitá role žen v Líbii a tak dále, ale to vůbec nemá nic společného s tím, jaká je situace na místě v zemi. A další téma, dalšího šíření zbraní, které se dostávají do Líbie. Pokud někdo alespoň trochu zná libyskou realitu, tak ví, že oni nedostávají ty zbraně. Tam dochází k tomu, že oni si je vyrábí a pak je exportují do celého regionu, do Nigeru, do Mali. Všude do těchto oblastí se dostávají zbraně z Líbie díky velkorysým obchodníků z Líbie. Takže skutečně mm, musím říct, že nemáte vůbec představu o tom, k čemu se tam, k čemu tam dochází. V Libě má situaci, že máme jednu vládu, další vládu v Tripolisu, ale skutečně musím říct, že ani parlament, myslím, zde nemá představu o tom, jak vypadá situace v Líbii. Líbie to jsou kmeny, to jsou kmenové zájmy, velcí odpovníci ze zbraněmi a jejich zájmy, kteří snaží zejména se snaží o to posloužit sami sobě. Jich je až po oblast Kirkůku, to je otevřený prostor, tam dochází k veškerém mu typu obchodu. Jsou tam velké koridory ze západu, pak z Nigeru, z Korisu eh, a hlavní koridory, jako například koridor okolo boku. Je to skutečně závažná situace, protože v regionu Bono a v Nigerii, jsou velké problémy. Boko Haram je tam velice silná a o Boko Haramu jsme hovořili teprve v případě, když unesli stovky žen a dětí, ale celá léta jsme se o tuto sektu nezajímali. Vždy hovoříme o tom, že je tady třeba, aby eh, různá skupení spolu vyjednávala, hovořila. Ale ti, kteří spolu hovoří, ti mm, na to mají zájem, ale o to v Libii nejde. V Libii jde o peníze a o vývoz ropy. I skutečně zvláštní, když tady požadujeme na libijské vládě, aby přestala vyvážet ropu, či utlumila její vývoz. To je jako kdybychom poprosili moře, aby samo sebe vysušilo. A stejně tak je třeba postupovat eh, v případě islámského státu. Tady je třeba kontrola, závažné sankce, veškeré ty transporty, které Eh, jdou směrem do Turecka. To není jediný transport zbraní, eh, pašování. Těch tisíce případů v tom té turecké pohraniční oblasti v Kurdistánu. To nejsou jediné případy, to je systematické. A to též platí pro ropu. Tam jsou odpovídající milice, kteří se tomu věnují. Ropa se dostává do přístavu, Řečník byl přerošen. Pan předseda. Dnes dopoledne jste hovořil 10 minut a teď dalších 5 minut a ostatní by taky chtěli mluvit. Concluyo simplemente, señor. Thank you. Cerremos. No, já jsem už chtěl své vystoupení ukončit. Měli bychom skutečně zastavit, uzavřít ten kohoutek s ropou. Další, děkuji, já už jsem, tato otázku už položil někdo další, takže dále, paní Maria, děkuji, já mám dva stručné dotazy, nebo dva stručné komentáře, které se týkají této věci. Co se týče Libie, existuje tam rivalita mezi kmeny z, z Tripolisu a z ostatních oblastí, to už trvá celá století, ale dnes je také problémem nedostatečně spravedlivé rozdělování příjmů z ropy. Musíme si být vědomi toho, že jsou tam, že to je velice důležité právě, eh, co by příčina těch eh, sporů. Pokud, by, pokud, pokud tam chceme efektivně zasáhnout, tak musíme vyřešit tuto otázku toho předozdělování, protože jinak se to nezlepší. A co se týče Iráku a Syrie, tak souhlasím s tím, že tam musí dojít k izolaci, k, za, k izolaci ISILu od eh, nesmí mít přístup ke zbraním, a také musíme zabránit tomu, aby lidé z našich členských států odcházeli, co by čehádisté eh, do těchto zemí. A pak bych ještě chtěla říci, že velice důležitou věcí v těchto konfliktech je to, že i eh, obyčejní lidé na ulicích mají své slovo, jejich je tam velký počet obyvatel a eh, vysocí představitelé se bojí lidu z toho důvodu je také důležité, abychom ještě otevření, než zatím eh, děláme, eh, vystupovali i společně třeba s Tureckem a s dalšími zeměmi, aby se i tyto země více zapojily a aby, aby vlastně kritizovali tu situaci. Myslím si, že to je velice důležité pro budoucnost. Musíme vlastně jaksi Eh, podpořit ty umírněné muslimy proti těm fundamentalistům. To je jediný způsob, jak můžeme vyhrát tuto válku, která se eh, asi bude táhnout celá léta. Také je velice důležité, abychom se zaměřili na to, že musíme rozlišovat mezi umírněnými, mezi fundamentálními a mezi teroristy. Děkuji, říká předseda. Navrhuji, aby ostatní, eh, že tedy ještě bude 15 eh, členů. In the budget control committee. So. Že ti, kteří jsou další na tom seznamu, tak budou mít ještě prostor uh, ve tři hodiny odpoledne. Takže budete první, kdo se dostane ke slovu ve tři odpoledne. Děkuji a prosím vás, abyste se přesunuli. Abychom tam nenechávali paní Gresle samotnou. So, come on.